a to je pracovní program komise na rok 2016. Prohlášení komise upozorně na to, že zde není postup k HDI a také se neaplikuje postup modré karty. Vážené dámy, vážení pánové, vážené prázdné plénum, slovo má Franz Timmermans, místo předseda komise, prosím. Um, the motto of our work program this year is... Většina našeho pracovního programu na tento rok Eh, se vyznačuje tím, že nemáme dost času na ty obvyklé záležitosti. Většina z těch, kteří eh, se účastnili naší dopolední diskuze, se se mnou shodnou na tom, že nemáme dost času na obvyklé mm, běžné eh, činnosti, protože musíme především překonat nové výzvy, které před námi stojí v duchu evropské solidarity a zodpovědnosti deset priorit pana předsedy Junckera, které jsou tedy základem našeho programu práce, jsou i nadále správné. V minulém roce jsme řekli, že tedy budeme dělat věci různé, různě, že se budeme soustředit na to nejdůležitějším. Popsali jsme naši vizi i na základě konkrétních opatření. Jednotný digitální trh, energetická unie, společná politika migrace, unie kapitálového trhu, společné eh, danění eh, korporací a tak dále. Zítra představíme strategii pro jednotný trh. V tomto roce doplníme celý obrázek na základě plánu pro cirkulární ekonomiku, mobilitu pracovních sil a zprávu vnějších hranic pracovní program, který dnes komise zvýš, eh, představila a eh, klíčové iniciativy se soustředí na základní věci. Je to ta hlavní legislativní práce, kterou máme před sebou a která zároveň bude znamenat velký kus práce i pro Evropský parlament. Dostali jste eh, návrh programu komise, ještě horký, těsně vyšlý z tisku. Já bych se rád věnoval několika konkrétním bodům. Za prvé budeme i nadále stanovovat mm, jednoznačný, eh, jednoznačnou prioritu, pokud jde o migrační a uprchlickou politiku. Potřebujeme eh, jednoznačnou reakci. Přijali jsme bezprostřední opatření a já jsem velmi rád za rychlost, se kterou jste jednali a za to, jak jakou vůcovskou roli jste tady prokázali. Nyní tedy představujeme nová opatření, která mají eh, překonat dublinský azylový systém a zároveň stanovit nový přístup pro, pro legální migraci. To tedy eh, doplní návrhy pro silnější zprávu hranic, které předložíme do konce roku, včetně eh, těch evropských pohraničních a námořních hlídek. Kromě toho stojíme i nadále za tím, že chceme vytvářet pracovní místa a podporovat hospodářský růst a inovace. E, tento plán je tedy funkční i díky návrhům a podpoře parlamentu a díky tomu vznikají velmi kvalitní investice, které mají i nadále e, podporovat evropskou ekonomiku. Nyní se soustředíme na to, že chceme zlepšovat investiční prostředí a prohlupovat jednotný trh tak, aby přinášel lepší výsledky, aby tu bylo méně překážek a aby tu eh, bylo lepší prostředí pro podnikání malých a středních podniků a startupů. Představíme konkrétní návrhy, které doplní strategii jednotného digitálního trhu. Kromě toho představíme eh, eh, strategie pro jednotlivá odvětví. Za třetí, Evropská unie je předním hráčem v oblasti eh, diskuzí o klimatických změnách. Budeme se soustředit i na energetickou unii a předložíme balíček o oběhovém hospodářství, tak abychom zlepšili efektivnost v celém eh, řetězci. Kromě toho budeme prosazovat nový přístup, který zaručí eh, udržitelnost na sociální ekonomické úrovni, vezme v potaz program do roku 2020 a další cíle Evropské unie, pokud jde o udržitelný rozvoj. Rok 2016 by měl být rokem skutečného sociálního pokroku. Představíme novou agendu týkající se dovedností, tak aby lidé mohli získat eh, práci i v digitálním věku podnikneme legislativní i nelegislativní kroky, tak abychom lépe sladili profesní a soukromý život, abychom pomohli ženám lépe se integrovat na trh práce. Mobilita pracovníků to bude i nadále priorita. Eh, chceme, aby lidé využívali příležitosti volného pohybu pracovníků, abychom tedy řešili sociální dumping a otázku sociálních dávek. Volný pohyb pracovníků nesmí ohrozit sociální ochranu. Evropský semestr v roce 2016 se bude soustředit na fiskální ekonomickou situaci v, e- e- v oblasti EU jako celku, e, výkonnost, na výkonnost jednotlivých ekonomik. Kromě toho budeme zdůrazňovat i pilíř sociálních práv. Budeme eh, překonávat mezery, které v současné sociální legislativě jsou a budeme eh, tedy vycházet z příkladů dobré praxe na vnitrostátní úrovni a snažit se o konvergenci a to především tedy eh, v eurozóně. Za páté komise bude i nadále usilovat o pokrok, pokud jde o zdanění korporací. Budeme vycházet z té zásady, že podniky by měly platit daně tam, kde vzniká jejich zisk. Představíme celou řadu opatření, která zlepší transparentnost systému korporátního zdanění a budeme bojovat proti vyhýbání se daní. Kromě toho představíme akční plán, který povede k efektivnějšímu eh, systému DPH, který bude odolnější vůči podvodům. Eh, Chci vám tedy představit pouze těchto pět bodů, protože nemohu eh, dopodrobna hovořit o všem. Kromě toho tedy komise bude bojovat proti terorismu, organizovanému zločinu a bude pracovat i nadále na té obchodní strategie, strategii, eh, tak abychom eh, měli odolnější a prosperující monetární unii. S ohledem na tyto výzvy je potřeba co možná nejvíce využít prostředky, které máme k dispozici. To souvisí s přeskumem v polovině období víceletého finančního rámce. Musíme si jednoznačně stanovit priority, musíme například zajistit, že budeme zacíleně pracovat na eh, těch nejdůležitějších věcech, například na uprchlické krizi a že se budeme snažit o dosažení konkrétních výsledků. Výzvy, jako je například přístup k energii, uprchlická krize, klimatické změny, to všechno ukazuje, že je potřeba eh, tu mít účinnou vnější dimenzi eh, i v oblasti zahraniční politiky. Dneska, e, stejně jako v minulosti, už nemůžete rozlišovat mezi tím, co je vnitřní a co je vnější. E, vzpomeňme na cíle udržitelného rozvoje. Já si myslím, že takové věci už nemůžeme navzájem e, odlišovat. Kromě toho komise přispěje k nové globální strategii, pokud jde o zahraniční a bezpečnostní politiku, protože obojí jde ruku v ruce. A nyní dvě poznámky na závěr. Za prvé, Komise řekla, že ty věci chceme dělat jinak. Všechny kroky, které navrhujeme, jsou eh, podpořeny programem lepší legislativy. Chceme zaručit to, že pokud Evropská unie někde intervenuje, tak se tak stane způsobem, které, který eh, přivodí skutečné změny. Naš program práce obsahuje eh, programy, které mají revidovat současné oblasti legislativy, například oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tak abychom i nadále plnili naše ambiciozní politické cíle. Kromě toho eh, chceme celou řadu eh, legislativních dokumentů zrušit. Jsou to ty, kteří, které již nemají smysl a nebo nemají šanci na přijetí. E, tomu říkáme politická diskontinuita. V souladu s rámcovou dohodou e, tedy e, budeme tyto dokumenty snahovat až v okamžiku, kdy budeme znát váš názor. Druhá poznámka. Abychom mohli náš program práce, náš pracovní program dobře naplnit, potřebujeme eh, podporu i dalších legislativních orgánů. My samozřejmě neseme plnou zodpovědnost za rozhodnutí, která činíme. Aby Evropská unie byla silná, musíme prokázat, že všechny evropské instituce jsou dostatečně ochotny jednat rychle v souladu a dosahovat tím našich cílů. Když jsme tento program práce připravovali, tak jsme brali v potaz i vaše názory, vaše usnesení a myslím si, že se dokážeme eh, tedy v mnohem shodnout. Všichni se pravděpodobně shodneme na tom, že naše společná metoda práce se zlepší eh, Například eh, tedy diskuze v kolegiu komisařů. Myslím si, že veškerý input, který dostáváme od eh, předsedů, konference předsedů a od výborů, jsou velmi důležité a já děkuji vedení parlamentu za tuto podporu. Děkuji předsedovi eh, Šulcovi za to, že tedy se snaží o to, aby naše spolupráce fungovala lépe a děkuji také předsedovi Buskovi za to, že se tedy chopil toho a že se snaží o lepší fungování, pokud jde o spolupráci s CCC znamená s konferencí předsedů výborů. Doufáme tedy, že se nám společně dost, podaří posunout tyto body dál a Těším se na naši vzájemnou spolupráci v roce 2016. Doufejme, že se nám podaří vylepšit naši metodu eh, vzájemné spolupráce a že to povede k lepšímu fungování všech institucí. Děkuji. Děkuji vám, pane Timmermanse, a za EPP má slovo pan Sayer. Děkuji vám. Dvou měsících dlouhého jednání jsme se v září dohodli napříč několika politickými stranami zde v tomto parlamentu a nakonec to byla mm, široká podpora, základ pro e, pracovní program komise i když to nevyvolalo nějaké velké nadšení v Evropském parlamentu, asi kdyby eh, to bylo zamítnuto nebo výrazně pozměněno, tak by to znamenalo větší rozruch. Všem většina poslanců v tomto parlamentu byla zvolena také s tím, že je třeba také eh, změnit fungování Evropské unie tak, aby byla mnohem efektivnější. A já zde mám takový Eh, seznam eh, týkající se hlavně eh, voličů EPP a linie Evropské komise. My vítáme metodologické soustředění se na 10 priorit Junckerova, a, Junckerova plánu. A také jde o to, aby tyto klíčové priority byly v souladu se subsidiaritou a proporcionalitou. Často jsme v minulosti byli svědky eh, toho, že nakonec ty programy komise nebyly naplňovány. Takže otázka implementace, eh, otázka kontroly, eh, administrativní zátěže a jejího snižování, tomu bychom se měli permanentně věnovat. Opět ještě metodologicky jde o to, aby legislativa byla sladěna s těmi dvěma typy legislativních aktů, protože Lisabonská smlouva platí už dlouho, ale stále ještě zde v tom naplňování e, pokulháváme. Také je důležité zjednodušování například v oblasti zemědělské politiky a politiky soudržnosti. Existují zde dvě priority které pro EPP jsou velmi důležité, a sice mobilita a flexibilita pracovního trhu, ta se musí zlepšit a také situace zaměstnanosti eh, mládeže jde o zlepšování dovedností a podporu inovací. Dokončení vnitřního trhu je klíčové, a to v oblasti energetické i digitální Konkurenceschopnost evropského průmyslu, zvláště na úrovni malých a středních podniků, je významnou prioritou, která vytváří a uchovává pracovní místa v Evropě. Velice naléhavá je situace uprchlíků. Jde o zabezpečení vnějších hranic, ale musíme také zajistit bezpečnost našich občanů. To je také zásadní priorita. A máme zde legislativu a Evropský parlament již eh, dal najevo, že je ochoten eh, spolupracovat a eh, rychle reagovat. Takže já vítám návrh pracovního programu Komise pro rok 2016. Děkuji a nyní za sociální demokraty má slovo paní Rodriguez. Ano, děkuji, pane místo předsedo. Je pravdou, že teď není čas na to, abychom dělali věci jako obvykle. Těch deset priorit eh, tady zůstává, ale eh, musí být teď nastaveny úplně odlišným způsobem. Eh, vidíme, že naše hlavní výzva je řešení krize uprchlíků a prevence krize ve středozemí takovým způsobem, abychom také mohli ochránit šengenský prostor. A dobře víme, že toto vyžaduje skutečný systém asilového režimu v Evropě, skutečnou evropskou hranici a skutečnou politiku přistěhovalectví. Takže e, v této e, souvislosti budeme pracovat s Evropskou komisí na těchto nových nástrojích a zároveň se musíme také zabývat evropskými ideály ideály míru a prosperity. A myslíme si, že toto eh, by, měla být, eh, by mělo být období, aby Evropská komise skutečně aktualizovala strategii Evropa 2020 eh, určitým způsobem, abychom všichni viděli, že se tady nejedná pouze o nějaký přenos energetiky, energetických zdrojů, že jde o kruhovou ekonomiku, že jde o to, abychom tady přišli s inovativními digitálními digitálními řešeními, s inovacemi, aby vznikla pracovní místa. A musíme naší eh, strategii v oblasti investic a rozpočtových nástrojů eh, maximálně zhodnotit tak, aby eh, byly nápomocné této strategii. Zároveň ovšem žijeme v situaci, kdy v Evropě vlastně začíná takový běh směrem dolů a členské státy soustředí, se mezi sebou snaží soupeřit o maximální snižování sociálních norem. Teď je to eh, období pro silný sociální pilíř. Teď by měl nadejít čas pro balíček o mobilitě a zároveň čas pro to, abychom se vyrovnali s únikem eh, daňových eh, povinností a myslíme si, že toto všechno jsou naše klíčové priority a domníváme se, že ta ambice eh, konkurovat si eh, v ekonomické a měnové unii by měla eh, být opřena o takovou konvergenci směrem nahoru. To by měl být náš hlavní cíl. Pane místo předsedo, my se domníváme, že pokud chceme dospět k této konvergenci směrem nahoru, tak musíme také dokončit, skompletovat eh, bankovní unii a vytvořit skutečnou fiskální kapacitu v eurozóně. A říkáme, že všechny tyto ambice nebudou účinné, pokud eh, nebudeme podpořeni ambicioznější vnější činností. E, to říkáte vy a my s tím souhlasíme. Potřebujeme globální strategii, to nepochybně. A první test e, bude v tom, že Evropa e, bude muset být schopna vést budoucí pařížskou konferenci, nadcházející konferenci, musí prokázat, že věří v udržitelnost těch cílů udržitelnosti a e, jde o to, abychom také byli schopni navázat skutečné partnerství s Afrikou, která je naším sousedním e, světadílem. To jsou tedy ta naše očekávání pro nadcházející rok. Náš e, parlament byl velmi aktivní, co se týče vytváření usnesení a můžete nám věřit, že budeme i nadále velmi aktivní v tom, abychom věci tlačili tím správným směrem. Za EKR paní Ford. Děkuji vám. Potřebujeme se soustředit na ekonomiku, musíme podpořit inovace, obchod, a e, pracovat na e, těch tradičních sektorech a na rozšíření digitální agendy. To je něco, s čím mohu jenom soustředit. To znamená, e, Unie musí projít tím jednoduchým testem a učinit věci pro podnikatele jednodušší, ne složitější. Musí se prosazovat dodržování pravidel, musí se také snižovat byrokratická zátěž. Vy jste se k tomu zavázali. Usnesení e, Evropského parlamentu k tomuto programu volá po hlubší unii, včetně většího sdílení evropských norem v oblasti zdraví, sociální péče a vzdělávání. Já s tímhle nesouhlasím, to by měly řešit e, jednotlivé členské státy a řada kolegyň a kolegů v parlamentu si to myslí také. Jednotný trh má napomáhat ekonomickým možnostem, tak aby vznikaly pracovní místa a aby byl růst. Vy říkáte, že teď není čas na to, abychom dělali věci jako obvykle, ale nenechme se dotlačit k návrhům, eh, které by již eh, v Evropě neponechali žádný prostor pro to, aby se dalo podnikat jako obvykle. Na řadě je Alde a kolegyně Intveld. Děkuji, děkuji pane předsedo. Já se domnívám, že to prostě není dělání věci jako obvykle, protože místo předseda komise eh, tady řekl něco velmi revolučního. Eh, eh, prostě ten pracovní program byl, byl důvěrný až do dneška. To je skutečný výkon, k tomu blahopřeji. Takže já jsem to prostě nemohla pročíst do velkých technických podrobností, ale tak na první pohled se mi tady jeví, že je tu e, řada pozitivních věcí, které naše frakce pro, e, podpoří. Jedná se i e, o návrhy v oblasti asilové politiky, přistěhovalecké politiky, ochrany vnějších hranic, modré karty a další, další e, návrhy e, ohledně mateřské dovolené například, e, to tam také. A pak je tady vlastně také návrh ohledně vnější external representation to je dobré, ale zase na druhou stranu tady chybí pár věcí a kolem několika věcí zůstávají otazníky. Já bych například v textu viděla ráda e, několik bodů. Když jsme hovořili o bezpečnosti a terorismu, tak prostě e, už několik let říkáme, že potřebujeme prostě dohloubky jdoucí e, účinné zhodnocení těch opatření, která v tomto směru máme a jejich účinnosti. Tak bude jedině možné dělat lepší právní normy. Eh, pak je tady otázka odblokování horizontální eh, směrnice proti eh, diskriminaci a směrnice o, lepším, o lepší regulaci. Je tady také otázka zlepšení mechanismu sledování, dodržování základních práv. Já s vašimi souhlas, slovy souhlasím, ale jak si vysvětlit to, co říká pan Ettinger, který říká, že prostě nebudeme mít otevřený eh, web, ale že budeme stavět hranice kolem evropského internetu. Eh, já doufám, že vy jeho názory nezdílíte. A úplně na závěr, hodně tady hovoříme o politických tématech, ale lepší právní normy podle mého názoru eh, se nemohou týkat výsledku té politické rozpravy, ale celého toho procesu. A tady by se dalo dělat mnohem více. Já už eh, pořád opakuji slovo transparentnost. V tomto směru musíme opravdu učinit ne kroky, ale přímo skoky eh, ku předu, eh, protože nejde jenom o to, aby tady byla jednání diplomatů a vysokých úředníků za zavřenými dveřmi. Pak jsou tady další věci, jako Safe Harbor a Dieselgate. Pak je tady otázka kvality legislativy. Musíme se také podívat podívat na sebe samotné trochu kritičtějšíma eh, slovama. Mě už přestává bavit eh, schvalování legislativních norem, o kterých eh, vím, že nejsou právně zcela v pořádku a že budou spochybňovány před Evropským soudním dvorem. Takže já bych chtěla, aby tady byl větší tlak na celý proces, protože jistě výsledek je otázky, otázkou politického výběru, politických preferencí, tam nejsou objektivní kritéria, ale ten způsob, jak ten proces proces povedeme, to můžeme sdílet. Děkuji vám, paní Netfel. A za zasjednocenou levici nyní má slovo paní Michos. Vážený pane předsedo, předseda komise Juncker dnes dopoledne v Evropském parlamentu velice působivě a jasně vystoupil proti pomílené uprchlické politice a myslím, že to bylo, myslím, že to bylo dobře, ale co jsou ty odvážné důsledky, že se teď budeme držet malicherné ideologie konkurenceschopnosti, pochybná privatizace investic prostřednictvím investičního programu pana Junkra? Nikoli. Sociální nerovnost často bývá živnou půdou pro odmítání evropských řešení a v nejhorším případě živnou půdou rasismu. Dobré úmysly v oblasti zaměstnanosti, regionální politiky, sociální a kulturní ener- eh, kroků eh, spotřebitelů a ochrany spotřebitelů, ochrany dat eh, zůstanou možná jenom prázdnými slovy. Je třeba zde nastavit základní milníky EU, jinak krásná slova ničemu nepomohou a e, naše e, slova z preambule a svátečních projevů budou pouhá slova. Měli jste možnost e, u něco učinit, ale tuto možnost jste podle nás nevyužili. Za zelené má nyní slovo pan Lamberts. Děkuji, pane předsedo. Pane místo předsedo, vítám vás. Všiml jsem si v roce 2014 a v průběhu roku 2015, že komise a především ve světle výzvy, eh, kterou představují uprchlíci, jedná rychle s pocitem urgentnosti a efektivně. Prostě jste rychle zareagovali a neváhali jste E, prostě tlačit na zavřené dveře a rozevřít je. A já bych rád, kdyby to samé platilo i pro témata, kterými e, žijí Evropané, jiná témata. E, vidím z vašeho výčtu témat, že jste to vzali důkladně. Vy začal, začal bych eh, sociálním dumpingem. Vy jste se přece zúčastnil kampaně v roce 2014 a pochopil jste, že toto je téma, která je zcela zásadní pro Evropany. V listopadu 2014 byla komise uvedena do činnosti, teď je o rok později a vlastně se nestalo nic. I když tak úplně to pravda neplatí, protože mezi tím ta specifická doporučení v rámci toho Eh, semestru stále platí, větší flexibilita a tak dále a tak dále. To znamená, že se zhoršuje situace v oblasti sociálního dumpingu mezi státy. Nejenom, že se věci nezlepšily, ale vlastně, eh, vlastně se zhoršují. A teď eh, daňová oblast. Jedno maličké opatření, výměna Eh, informací o roamingu a všechno ostatní má teprve přijít, takže vám musíme věřit vaše slova, že to prostě zítra, pozítří, maňána, všechno bude. Ale já tady nevnímám ani ambici, ani, eh, ani tu naléhavost, eh, že byste na to nějak takto hleděli. Co chcete dělat s lepším Eh, legislativní aktivitou jde zatím spíš opačným směrem. A teď k eurozóně. Víme, že tady je eh, blokace, ale můžete přece předkládat návrhy a postavit státy před jejich odpovědnost. A už je o, eh, jde o záruku vkladů, rozpočet a tak dále. Máte přece právo iniciativy, tak ho využijte. A pak ještě něco. Tady se jedná o skandál v oblasti zdravotnictví, životního prostředí. Eh, všechna témata, kde je Evropská komise eh, kompetentní. Komisařka Běnkovská nám říká, že členské státy prostě mají dělat svou práci a nečekejte, že my budeme něco iniciovat. A co tedy se děje? Hovořím o eh, Dieselgate. Co se děje? To, že automobilový průmysl je tabu, že jde o Německo a že na to nebudeme šahat. Takže já vás prosím, pane místo předsedo, trochu ambice, trochu eh, aktivity. Skutečně ukažte, že ty výzvy chápete jako takové. Já to svaté Borelli. Za frakci EFDD má slovo pan Borelli. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Evropská komise dnes ve Štrasburku vyslala jasný signál, pokud jde o pracovní program na rok 2016. Řekla, že to není eh, obvyklý program. Soustředit se musíme na ta mimořádná opatření. Já si myslím, že je nejdůležitější, abychom se z roku 2015 poučili. Abychom se například poučili ze situace z Řecka. Zažili jsme situaci a momenty, které vedly k tomu, že eh, chudoba v této zemi byla eh, velmi palčivá a proto očekáváme důležitá a eh, velmi účinná opatření. A nebo Sýrie. Myslím si, že i tam musíme zmírnit krizi. Nebo skandál Volkswagen. Vyplývá z toho, že musíme lépe kontrolovat eh, koncerny a musíme také eh, popohánět k zodpovědnosti eh, ti, ty, kteří selhali. A k tomu všemu tedy potřebujeme příslušnou legislativu. Kromě toho, tu jsou další témata eh, z ekonomické oblasti, která nás budou doprovázet po celý rok, rok 2016. Eh, Například dohoda TTIP, EFSI, anebo eh, statut Číny. Statut Číny co by tržní ekonomiky. Příliš často dochází k tomu, že se ukazuje, že Evropská unie byla slepá a že nedostatečně prováděla odhad dopadů. Ukázalo se to na příkladu Číny. Myslím si, že každý by měl provádět analýzu dopadů v rámci své kompetence a komise by následně měla provést syntézu a měla by z toho složit jednotný obrázek Měli bychom tu mít eh, následující zásadu. Pokud s něčím nebude souhlasit jedna jediná země, tak eh, by to mělo být rozhodnuté, rozhodnutí důležité pro celou Evropskou unii. Bylo řečeno, že čtvrtina evropských občanů je ohrožena chudobou. Chceme tedy schválit opatření, která tuto situaci zlepší. Například mikroúvěry, to jsou důležité nástroje, které vyšlou jednoznačný signál Eh, v tom smyslu, že tedy dbáme na naše základní hodnoty, jako je například solidarita. V tomto smyslu tedy od komise očekáváme další kroky i v roce 2016. Pokud jde o lepší legislativu, tak se domnívám, že to je program, který musí být uplatňován i na mm, regionální a místní úrovni. Eh, Veškerá legislativa, kterou přijímáme, musí být eh, testována z hlediska toho, jaké dopady bude mít na regionální úrovni a musíme také zohledňovat všechny, všechna data, která jsou v tomto ohledu k dispozici. Děkuji. A nyní má slovo pan Salvini. Děkuji, pane předsedo. Sál je poněkud prázdný. Mám někdy pocit, že Evropská komise žije na jiné planetě. Pan předseda Juncker řekl, že po mnoha rozhovorech, po mnoha vítězstvích je to tak, že pouze pět eh, zemí je ochotno přijmout 700 uprchlíků. To znamená, že tady chybí ještě 100 tisíce. A pokud by někdo pomýšlel na to, že by bylo přijato eh, Turecko, tak říkáme jednoznačné ne. Turecko nikdy nebude eh, součástí EU. Já si myslím, že nemůžeme tímto způsobem otázku uprchlické krize řešit. Co chce komise učinit proto, abychom bojovali proti islámskému státu, který zabíjí stovky a tisíce lidí? Nebo Ukrajina a lidská práva. E, I na Ukrajině jsou porušována lidská práva stejně jako v Sýrii. E, I tady musíme zakročit a odhalit velmi pochybné finanční toky. Nicméně se domnívám, že musíme být dostatečně eh, flexibilní a musíme reagovat na migrační toky, na migranty, kteří do Evropy přichází. Zároveň se nesmíme zaprodávat Číně, protože to by vytvářelo v Evropě další nezaměstnané, další eh, evropští občané by přicházeli o své pracovní místo. Eh, například pouze v Itálii to způsobilo miliardové škody. 35 milion tun eh, z olivového oleje bylo v důsledku toho eh, eh, doveženo z Větnamu, nebyla tady provedena žádná kontrola. Já si myslím, že o tom tedy musíme diskutovat. Příští rok se bude konat referendum ve Spojeném království, i v Itálii se bude konat uh, volby a já si myslím, že se jasně ukáže, že Evropská unie je klec a že čím dřív se z ní dostaneme, tím lépe. A nyní má slovo paní před, uh, poslankyně Morvaj, prosím. Eh, děkuji, já bych eh, eh, ráda položila panu Timmermansovi, místo předsedovi Evropské komise, následující otázku. Souhlasíte se mnou, že to, k čemu teď tady dochází, eh, co se týče programu Evropské komise na rok 2016, tato rozprava v parlamentu, kde je nějakých 20 či kolik poslankyň a poslanců přítomno, E, bude e, prostě odpovídat rozpravě v Národním parlamentu nějakého programu dané vlády daného státu. E, náš milovaný vůdce, pan Juncker a jeho komise a kvazi vláda a její program pro více jak 500 milionů evropských občanů, no, Takovýto program eh, byl zaslán poslancům 15 15 minut před rozpravou. E-mailem jsme to dostali 15 minut před rozpravou. Prostě e, ve tři čtvrtě na tři. E, rozprava začínala v 15 hodin. Jak vysvětlíte tento postup evropským občanům? A nebo si myslíte, že to snad není ponižující? A chtěl bych, chtěla bych se rovněž zeptat pana Šulce jako předsedy Evropského parlamentu, e, co si o tom myslí, jak z titulu své funkce by se k tomu vysvě, vyslovit měl. E, diskutujeme o migrační politice a to je prostě e, pár řádek, které jste se smolili během polední přestávky patrně e, o tom, jak bychom měli řešit tuto novou vlnu migrace. My, Maďaři, se domníváme, že maďarský národ se má právo rozhodnout, co činit proti migraci, jelikož eh, jsme se prostě nevzdali naší svrchovanosti v této oblasti. Jedná se o naprosto nový jev a Evropská unie by měla regulovat pouze ty oblasti, které explicitně eh, byly takto definovány ve smlouvě. Ehm, přistěhovalectví eh, a migrace není něčím, co by měla řešit Unie. Fantastické, děkuji vám. A teď pan Timmerman. Úplně nejlepší, nejlepší zpráva dnes je, že paní Morvaj nazvala pana předsedu Junckera eh, milovaným vůdcem. To je něco, co si zapamatuji a co sdělím v komisi. Za druhé, Možná, že bych měl velmi stručně něco vysvětlit. Toto je pouze představení programu Evropské komise. Není to nic víc ani nic méně. Budeme mít celou řadu příležitostí je ve vhodnou chvíli diskutovat o všech jednotlivých charakteristických rysech tohoto programu. A já eh, prostě nechci dělat prohlášení o něčem eh, jiném nebo eh, tady řečnit a vést velká slova, protože to nás odvádí od toho, toho, co eh, by měl být náš úkol. Přesné eh, diskuze o konkrétních návrzích. A to je přece strašně důležité. Já si prostě eh, myslím, že někdy tato Evropská komise bere Evropský parlament vážněji než někteří poslanci a poslankyně sedící na extrémních koncích tohoto parlamentu. Tato komise bude s parlamentem pracovat na tom, co před, si, si jistě představuje společné priority a budeme při přijímat společná rozhodnutí, kterých je vysoce zapotřebí. Já jsem e, právě četl zprávu od nadace Beckelsmann, jestli si to nepamatuji přesně, myslím, že ano. Cituji, dnes v Evropě 26 milionů dětí a mladých lidí jsou ohroženy s chudobou a sociálním e, vyčlenováním. To je to, co bychom měli mít e, před sebou. Tady bychom měli přijímat konkrétní opatření. Víte, kolik je, jak je vysoká nezaměstnanost eh, mezi mladými a eh, to ve všech našich členských státech. Proto chceme vytvářet eh, určitá, určité příležitosti ve vnitřním trhu, na společném digitálním trhu. Prostě musíme zajistit, aby lidé již nevnímali jako svobodu volného pohybu, jako hrozbu, ale jako příležitost pro velké a slibné kariéry. Proto potřebujeme předkládat na stůl takové návrhy, které po opravdu k lepší sociální ochraně evropských občanů. Samozřejmě do míry, v jaké je <clears throat> Evropská unie eh, držitelkou pravomocí v těchto oblastech. A samozřejmě jsou tady oblasti, kde můžeme zlepšit naši činnost, proto jsme tady, abychom vás vyslechli, abychom se poučili, ale dovolte ještě něco. My teď hovoříme velmi intenzivně s vašimi institucemi a s radou. Eh, Evropský parlament je eh, zastoupen Guy 4 Štefem, abychom zajistili, eh, že povedeme lepší legislativní práci. A já doufám, že mezi těmi třemi institucemi se shodneme nakonec, že jsme eh, takovým způsobem, který prokáže, že eh, prostě opravdu jsme schopni vyhnout se chybám a dělat lepší legislativní práci, abychom se vyhnuli tomu, na co upozorňovala paní Intveld, eh, když zmínila, že někdy přijímáme rozhodnutí při plném vědomí toho, že tato rozhodnutí sice představují kompromis, v tom směru jsou dobrá, ale nejsou dobrá v tom smyslu, že když jsou implementována v národních státech, tak eh, různé články společnosti trpí a musí to pak následně řešit soudní dvůr. Takže eh, skutečně eh, studie o dopadech, závěry z těchto studií, než přijmeme eh, právní normy a snažíme se omezit ten byrokratický náklad, tu, tu, to papírování. Tady je třeba být aktivní a myslím si, že to je jeden z mála momentů naší společné historie, kdy projekt sám o sobě je existenciálně, existenciálně ohrožen. Tady prostě přišlo všechno najednou ekonomická krize, finanční krize, eh, krize s přes uprchlíky, eh, při eh, krize důvěryhodnosti, environmentální krize a to všechno ohrožuje evropský projekt. Evropský projekt ovšem musí být odpovědí na toto všechno a tento skromný pracovní program je součástí obrovské reakce, velké odpovědi, kterou musíme dohromady dát. A spolupráce mezi třema všemi institucemi musí být efektivnější. A chci ještě jednou říct, pane pane předsedo, že tato komise je připravena stát parlamentu bok po boku, abychom dosáhli lepších výsledků pro evropského občana. Děkuji. Děkuji vám, pane Timmermansi. Tímto uzavíráme rozpravu.